Yeah, so what did you what did you Came to see the Buonasera a tutti. Possiamo iniziare. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Rád bych začal. Nejprve bych vás rád informoval o tom, že jednání bude přenášeno prostřednictvím eh, webstreamu. Kromě toho tu máme zápis jednání z 6. Eh, února tohoto roku. Dnešní jednání začíná až v půl čtvrté, protože se konala konference předsedů, eh, které jsem se také účastnil. A jednání konference předsedů končilo teprve v 15.30, to znamená, že jsem se sem dostavil o něco později. Začínáme o něco později, ale doufám, že budeme moci i déle pracovat. Změny, které máme před sebou, jsou poměrně rozsáhlé. A proto si myslím, že o některých bodech zítra nebudeme schopni diskutovat. Budeme muset rozhodnout o jiném termínu pro hlasování. Nicméně o zprávě Janako tedy hlasovat nebudeme. Nicméně pan Shipman požadoval, aby poté, co si vyslechneme zpravodaje DAFA, pokud je o ten protokol, České republiky. Já navrhuji, že toto si vezmeme jako první bod na pořadu jednání, protože tuto žádost jsme obdrželi a pokud s tím budete souhlasit, já bych to tak udělala. A pak je tady ještě další velice důležité téma, vícestupňová zpráva. Ta zpráva zatím není hotová. A bude to tedy znamenat, že budeme mít takový odlehčenější program. A zasedání koordinátorů se bude konat zítra v 9 hodin od 9 do 10.15. A to znamená, že zasedání výboru zítra začne v 10.15 a ne 10.30, jak jsme původně plánovali. Trošičku jsme to předsunuli, takže pokud nemáte žádné námitky, budeme mít za to, že to je odsouhlaseno. To je tedy První věc a první bod na pořadu jednání máme protokol České republiky nebo v České republice. A zítra tedy zasedání začne 10.15. Po číslo 2 sdělení předsedy. Moc toho nemám, jen vás chci informovat o tom, že na zasedání 7. února koordinátoři ne, konference předsedů schválila zprávu z vlastního podnětu o křeslech parlamentu s tím, že budeme mít také dva zpravodaje, nejenom jednoho. EKR a zelení navrhli dobrovolníky. Je to pan Fox a pan Hefner. A ti budou zpravodaji. A chci také připomenout, že v úterý 26. února se bude konat mimořádné zasedání bude to konference, kterou organizuje Evropská observatoř pro demokracii, EUDO. A souvisí to s činností Centra Roberta Schumana Evropského univerzitního institutu ve Florencii. Ta konference bude mít dvě části. První bude věnována činnosti politických nadací v Evropské unii a druhá hlasovacím právům občanů Unie a program máte ve svých spisech. To je tedy mimořádné zasedání 26. února. Zápis, zápis jste dostali, zápis ze 26. 27. listopadu a pokud nemáte žádné připomínky, budeme mít za to, že zápis je schválený a to znamená, že můžeme přejít. Ne? Není to vrchol našeho programu, nicméně budeme se zabývat bodem číslo 6, jak byl původně označen v našem pořadu jednání, což je protokol o uplatňování listiny základní práv Evropské unie v České republice. Spravodajem je pan Daf. Už jsme o tom mnohokrát mluvili a pokud vím, tak se nám podařilo dosáhnout kompromisu. A je možné, že to budeme moct schválit. Ale především chci předat slovo panu Dafovi, aby nám řekl, jak vypadá situace. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, dobré odpoledne. Děkuji za tuto příležitost. Už nevím po kolikáté mluvit na téma toho českého protokolu. Přičemž Česká republika se pokouší připojit k protokolu Británie a Polska o uplatňování listiny základních práv. A jak říkáte, já myslím, že většina politických skupin se na této věci shodne s tím, že tady můžeme přistoupit už po třetí k hlasování. Jsou tady dvě nebo tři věcné změny ve zprávě, tak jak byla předložena. První se týká úvodních ustanovení toho posledního z nich. Kde varujeme Evropskou radu, že pokud by odsouhlasila změnu smluv, navzdory varováním a obavám, které vyjádřil parlament, bylo by obezřetné, kdyby ostatní členské státy nezahájily ratifikační proces dokud obě sněmovny Českého parlamentu nedokončí ratifikaci. Důvod je jasný. Stále jen velice nejisté, zda v Praze mají většinu, aby bylo možné tuto změnu smlouvy provést. Aby bylo možné přijmout tuto výjimku, kterou by české soudy uplatňovaly z hlediska uplatňování smlouvy nebo listiny. Jak víte, politická situace v České republice je proměnlivá nastala změna jak na hradě, tak v parlamentu a to by samozřejmě mohlo vnést nové světlo do celé debaty. Druhá změna je v prvním odstavci, kde místo toho, že bychom uvedli že návrh schvalujeme nebo neschvalujeme, prostě uvedeme, že bereme na vědomí, že proběhla konzultace s parlamentem v souladu se smlouvami. A třetí změna v druhém odstavci, kde pověřujeme svého předsedu, aby předal usnesení obsahující postoj parlamentu Evropské radě. Já tady doufám, že s těmito úpravami a na základě tohoto neutrálnějšího znění můžeme my jako výbor návrh zítra velkou většinou odsouhlasit, aniž bychom oslabili obsah nebo směr argumentace kterou vidíte v úvodních ustanoveních. A pokud to bude možné, budeme to schopní přednést v březnu na plenárce a splnit své odpovědnosti, své povinnosti, které plynou v této věci ze smlouvy. Jak jste viděli v mém návrhu, návrhu seznamu prohlasování, já jsem zvážil změny skupiny EKR. Náležitě jsem je zvážil a posoudil. A navrhuji, že by všechny návrhy měly být zamítnuty. Děkuji. Grazie. Děkuji. Kdo by si chtěl vzít slovo? Prego. Děkuji za slovo, pane předsedo. Projednáváme dnes již po třetí zprávu o takzvaném českém protokolu, kde pan zpravodaj kolega Dav odvedl jako vždy perfektní práci, za což bych mu chtěla poděkovat. Eh, chtěla jsem se zmínit o stejném paragrafu, o kterém tady pan zpravodaj mluvil, a sice o tom, že by ratifikační proces se doporučuje, aby byl zahájen v České republice a to naprosto z praktických důvodů. Český senát eh, dlouhodobě a stabilně vyjadřuje neochotu souhlasit s touto výjimkou eh, z listiny práv a svobod, v obavě, že by mohlo dojít k eh, ohrožení sociálních práv českých občanů a eh, s tím, že by čeští občané neměli taková práva jako eh, ostatní <clears throat> jejich kolegové z evropských zemí. Proto tento pozměňovací návrh doporučuji zamítnout a skutečně ho nechat v té zprávě, tak aby eventuálně ratifikace byla zahájena v České republice. Přestože bych já osobně uvítala celkově zamítavé stanovisko, tak doporučuji zprávu v této podobě podpořit. Děkuji. Grazie del suo intervento. E adesso ha la parola. Děkuji za příspěvek. Vyní pan Šeflin. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo jak pan Dav říkal, už je to já nevím pokolikáté, pokolikáté na druhou nebo na třetí, stá se, že toto je nekonečný příběh. Rozhodně za mé působnosti se tomu tento výbor věnuje už hodně dlouho, rozhodně pan Dav odvedl skvělou práci. Můžete tam dát třeba i poznámečku pod čarou, že jsem něco takového říkal. V každém případě tato verze, kterou připravil pan Dáv, je podle mě konečně přijatelná. Mně připadá, a pan Dáv už o tom mluvil, jde také o politický vývoj České republice. To je v řadě ohledů klíčový faktor. Česká ratifikace by měla být dokončena a mně připadá, že tím se bez pochyby oddálí celková ratifikace, ale tak to prostě je. Je to prostě politika. A zcela na závěr bych ještě řekl, vzhledem k tomu, kolikrát už jsme o tom mluvili, v podstatě už se k tomu nedá moc co dodat. Nicméně ukazuje to, že výjimky skutečně obecně působí problémy. Honorable Pan Eňu? Pane předsedo, děkuji. Já chci něco říct k tomu pozměňovacímu návrhu, který je předložen jménem Ashleyho Foxe a ostatních. Britští voliči byli mnohokrát ujišťováni o tom, že listina základních práv se nebude stávat na Spojené království. Protokol 30 byl důkazem tohoto ujištění. Neustále my, kteří jsme proti britskému členství Evropské unii, říkáme, že Evropský soudní dvůr dříve, spíše než později, rozhodne, že ta listina platí v Británii. Andrew Duff s tím souhlasí. Já chci, aby bylo naprosto jasné, co to znamená. Znamená to, že pokud jde o EU, přísliby současné politické třídy v Británii musíme vždy brát za zcela bezcené. Místo toho voličům neustále předkládají lži. Konkrétně pokud je pozměňovací návrh 5, skutečnost je taková, že listina základních práv, tak jak se ukázalo, platí i pro Spojené království. Pokud je o záležitosti britského práva, tvrzení pana Dafa je konstatování, není to stanovisko. Vypuštění pátého pozměňovacího návrhu je v podstatě záměrný pokus skrýt to před voliči v Polsku, v České republice a především ve Spojeném království. V roce 2014 budou volby. Naše strana nebude váhat poukázat na to, že britská konzervativní strana by nechtěla nebo nechce, abychom znali pravdu o těchto věcech. Já jsem ještě neskončil. Toto se týká i vás, Andrew. Možná někoho překvapí, že já souhlasím s tím, co tvrdí pan Dav. To se tak často nestává. Nicméně, je to nutné. Vzhledem k tomu, že jde o pokus britských teoriů skrýt pravdu. Proč jinak by chtěli vypustit pátý pozměňovací návrh? Grazie, allora segue l'intervento. Děkuji. Pan Messerschmidt, náš místopředseda. Thank you, Chair. I just win. Děkuji, pane předsedo. V odpovědi na to, co řekl pan Šeplin, bych rád řekl, že jsem ze země, která má poměrně bohaté zkušenosti s takovými výjimkami. A musím nicméně říci, že se domnívám, že tato zpráva nebo návrh zprávy pana Dafa eh, se míjí cílem, protože Eh, cílem, o který by nám mělo jít, o čem bychom měli diskutovat, je eh, to, že evropští občané mají obavy a obávají se, že se odehrává eh, zásadní útok na sociální stát. Je to totiž tržní hospodářství, volný pohyb osob a to samozřejmě má sociální dopady. Můžeme s tím souhlasit nebo nesouhlasit, můžeme si klást otázku, jestli tomu tak skutečně je, jestli sociální státy v jednotlivých členských státech jsou terčem útoku, ale je tomu zkrátka tak, že lidé se toho obávají. A to nesmíme ztratit ze zřetele. To znamená, že na to bychom měli myslet a měli bychom eh, diskutovat o tom, jestli tomu tak je zpráva pana Dafa ovšem činí pravý opak. opak. Říká, že ať už jsou obavy mezi voliči v České republice jakékoliv, nejsou pravdivé a nemělo by to mít žádný dopad. Já si myslím, že z politického hlediska by bylo moudřejší, kdybychom se zabývali tím, čím se zabývají voliči. Z politického hlediska je to také špatný přístup, protože v posledku eh, nebude o souhlasu s tímto protokolem rozhodovat Evropský parlament, ale Evropský soudní dvůr. Soud v Lucemburku rozhodoval o celé řadě dalších věcí. A já si myslím, že podobné tomu bude i v tomto případě. To znamená, že eh, to v částech K, L a M vypadá, že parlament má názor nezávislý na názoru Evropského soudního dvora. Já si myslím, že jde v podstatě o to, že z právního hlediska tomu tak nemusí být nutně. Proto tedy jsem pro pozměňovací návrhy ECR a pokud budou zamítnuto, zamítnuty, tak bohužel Andrew budu muset zamítnout celou zprávu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Hefner. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně, Některé příběhy jsou zkrátka nekonečné, v tom má pan kolega Šeplin pravdu ale zároveň jsou příběhy, se kterými jsme vůbec neměli začínat. A to je ten takzvaný český opt-out, ta česká výjimka. Musím říci, že z právního obsahového hlediska je to bezmíz, bezvýznamná věc, ale přesto má schopnost eh, vytvořit obavy eh, mezi obyvatelstvem, spochybnit důvěru v primární evropské právo a tím má velmi nešťastný dopad, velmi nešťastný účinek a zároveň nezajišťuje to, co měl na mysli eh, bývalý český prezident, co sliboval českému obyvatelstvu jako výsledek této výjimky. A proto si myslím, že je to jakási pseudopolitika, fiktivní politika a já si myslím, že bychom toho neměli být účastní. Souhlasím s chválou, která tu zazněla na adresu pana zpravodaje, pana Dafa, protože pan Daf eh, velmi inteligentním, moudrým způsobem zpracoval celé téma jménem našeho parlamentu. Já osobně považuji za velmi důležité, abychom ve stanovisku dali jasně najevo, že ať už to dopadne jakkoliv, tak, před, eh, bych, tak bychom měli počkat na ratifikaci v jednotlivých zemích. Měli bychom tedy počkat, až se tím budou zabývat obě komory Evropského parlamentu. Po volbách ke kterým v České republice nedávno došlo, si musíme eh, znovu položit otázku, jak se na to hm, je potřeba právně dívat. Je tu řeč o návrhu, který nepředložil český eh, národ, který nebyl přijat demokraticky, ale předložil ho tehdejší český prezident pan Klaus eh, ve velmi pozdní fázi jednání. My jsme byli svědky toho, že se změnil český prezident, došlo také k výměně v parlamentu a proto si myslím, že by bylo dobré, kdybychom nejprve vyčkali, kdybychom nejprve zjistili, jaké jsou skutečná přání eh, českého obyvatelstva českých voličů. Správně to řekl pan Messerschmidt. Možná je to tak, že pan Dav nezohledňuje e, názory českého obyvatelstva, ale protože je chceme zohlednit, tak chceme nejprve vědět, jak o tom smýšlí Česká republika, jak se o tom v České republice rozhodne. A teprve potom e, o tom e, můžeme ratifikovat, teprve potom to můžeme ratifikovat jinde. To znamená, že já se stotožňuji s návrhem zprávy, už jsem se k tomu vícekrát vyjádřil při dřívějších diskuzích, to znamená, že bude stačit, pokud tentokrát budu takto stručný. Děkuji. Děkuji a nyní pan Brons, prosím. Bylo řečeno, že protokol 30 není obtoutem, ale neřekli jsme jasně, co to tady vlastně je. Byli jsme řečen, bylo nám řečeno, Eh, soudním dvorem, že to není optát, a také generální protokol, nicméně ne tedy soudní dvůr, uvedl, že to je pouhé vysvětlení. Pokud se jedná o skutečně vysvětlení, tak eh, proč je tady tolik opozice? Zdá se, že jakékoliv hlasování se bude týkat aplikace něčeho, eh, jehož povahu plně nechápeme. Pokud protokol 30 není optout, optautem, tak co je jeho záměrem, tedy záměrem těch, kteří jej připravili, protože by to mělo něco znamenat. Je čím dál tím více jasnější, že autoři tohoto protokolu věděli, že to je bezcené a pouze to má zavádět voliče v Velké Británii, v Polsku a v České republice. Pokud je to pravda, neměli bychom to skrývat, neměli bychom to podceňovat, pokud je to záměrná misinterpretace před eh, veřejností a je to zavádějící, tak eh, to je nesmírně důležité. Je to věc, která by jistě měla přilákat naše pozornost a pozornost eh, jiných. Nejsem si úplně jist, zda diskuse v rámci České republiky, mám nám ležet na srdci, to je jejich věc, ale je na nás, abychom jim dali možnost kterou, a určitou volbu, kterou musí učinit svobodně. Děkuji. Eh, myslím, že to byl poslední řečník na seznamu, takže pan Daf může odpovědět, prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem také překvapen, že britská konzervativní strana by chtěla podpořit eh, to, co říkal pan Blair, když byl premiérem, který předstíral, že se jedná o opt-out. A předtím, než budeme hlasovat, skupina EKR by možná mohla zvážit svůj pozměňovací návrh. Na adresu pana Mr. Šmita bych chtěl říci, že s ním souhlasím. Souhlasím že by v České republice měla k tomuto tématu proběhnout diskuse mezi Českou republikou i námi a hovořil jsem s celou řadou nejrůznějších zástupců české právní i politické skupiny nebo zástupců. Hovořil jsem také se zástupci politiků, kteří jsou jednak ve vládní, ale i opoziční straně a stranách a také se zástupci ústavního soudu, který sídlí v Brně. A nikdo, s kým jsem hovořil, žádný Čech ne, mě nežádal, abych ho připravil o právo které vyplývá z charty lidských práv Evropské unie. Nikdo mě nepožádal, prosím, chovejte se k Čechům jinak. Chovejte se jinak k nám, než k občanům jiných členských států. A vzhledem k tomu, že takovýto požadavek nezazněl, tak si myslím, že náš přístup je skutečně velice obezřetný a vyvážený. Strávil jsem celou řadu let v politice a i když ta politika byla někdy plná luxu, tak jsem se nikdy nevzdal určité úcty vůči akademické diskusi a argumentům. Děkuji mnohokrát. Budeme hlasovat o této zprávě zítra dopoledne, jak již bylo řečeno, takže děkuji a nyní se můžeme vrátit k pořadu jednání. A dalším bodem je zpráva paní Janaku. což byl původně bod 4 na pořadu jednání. K tomuto tématu jsme měli obsáhlou diskusi, nicméně musíme se podívat na pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Musíme se tedy ještě jednou důkladně podívat na toto téma, takže nejdříve dáme slovo paní zpravodajce, paní Janaku k tomuto tématu a na úvod bych chtěla poděkovat za veškerou odvedenou práci. Όπως είχαμε τονίσει και την τελευταία φορά. Děkuji mnohokrát. Jak již bylo řečeno na poslední schůzi, máme 370 pozměňovacích návrhů, přibližně 100 pozměňovacích návrhů bylo změněno do 20 kompromisních eh, pozměňovacích návrhů a Těchto 20 kompromisních pozměňovacích návrhů musíme prodiskutovat eh, s velkou pečlivostí. Některé eh, tyto návrhy odpadnou, o některých nebudeme hlasovat, takže musíme je velice pečlivě probrat. Nejdříve otázka registrace Evropské politické strany, dále jsou to výroční kontroly a třetí bod se týká otázky, zda Evropský parlament a jiné orgány mohou řešit stížnosti ze strany jednotlivců a nebo organizací. Požádala jsem předsedu výboru, aby předložil nový dotaz, který by byl předložen právní službě Evropského parlamentu, abychom mohli dořešit eh, určité pochybnosti, které ještě máme. Možná zde existují právní problémy, které musíme vyřešit a to budeme řešit eh, v rámci pozměvacích návrhů, především ve světle těch tří bodů, které jsem uvedla. První bod je registrace politické strany, dále výroční zprávy a výroční kontroly a za třetí, co dělat, pokud je vznesena stížnost proti evropské straně, která by například eh, neuplatňovala evropské hodnoty. Budeme muset nakonec rozhodnout, zda budeme chtít hlasovat o této zprávě, jak už říká pan předseda, možná 11. budeme moci přistoupit k hlasování, nicméně bych si nejdříve chtěla vyslechnout své kolegy. Nechci zacházet nyní do velkých podrobností, co se týče pozměňovacích návrhů máte k dispozici kopie těchto kompromisních pozměňovacích návrhů. Probrali jsme to se stínovými zpravodaji, přizvali jsme i ostatní kolegy, takže skutečně nyní to nemusíme rozvádět do velkých podrobností. Pro tuto chvíli to bude vše. Děkuji. Non mi pare, c'è qualcuno che vuole intervenire ancora una volta sul tema dei partiti politici? Mám pocit, že nikdo se nehlásí o slovo. Ne, omlouvám se. Pan Um, uh, uh, Jenom stručně, co se týče postupu, myslím, že musíme hlasovat o našem stanovisku co možná nejdříve, protože zcela jistě si tato otázka vyžádá trilog a myslím si, že tento trialog bude velice intenzivní spolu s radou předtím, než dosáhneme dohody v případném druhém čtení. Myslím, že paní Janaku předložila několik kompromisních návrhů. Za ty bych jí chtěl poděkovat. Myslím, že se ubírají správným směrem. Jsou tady ještě určité otázky, které musíme vyjasnit. Tyto věci mohou být vyřešeny pouze hlasováním. Například ta eh, otázka těch Prahu. Zda chceme třetinu, čtvrtinu nebo pětinu daného členského státu. Zda chceme takovéto kritérium, které budeme uplatňovat při zakládání takovýchto evropských politických stran, protože tady máme různé názory na tuto věc, čili to není otázka kompromisu, to je věc, kterou si musíme odhlasovat. Dále je tady ještě důležitý problém, který nebyl dořešen, který se zabývá otázkou prováděcího mechanismu, který musíme uplatnit v případě aplikace nového statutu těchto evropských politických stran. Víme, že v rámci výboru panují určité neschody k tomuto tématu a je tomu stejně i na půdě rady, jak tedy dosáhnout tohoto stavu. Takže nemůžeme odlížet od skutečnosti, že článek 291, druhá část smlouvy, umožňuje, aby komise implementovala nařízení, které se týkají Evropské unie. A nemůžeme jaksi vyšachovat eh, Evropskou komisi z eh, celého toho procesu implementace a vytváření těchto statutů. Musíme tedy zapojit jak komisi, tak radu, protože jinak by vznikly ohromné problémy. Ale jak už jsem říkal, co se týče postupu, byl bych rád, kdybychom o tom hlasovali co možná nejdříve a pak, eh, myslím, se zahájí trialog, kde se jasně budou muset vyřešit tyto jednotlivé problémy. Gracias, señor presidente, y gracias, señora Děkuji mnohokrát pane předsedo, děkuji také paní Janaku. Chtěl bych rozlišet mezi třemi různými úrovněmi s ohledem na tuto zprávu. V první řadě bych chtěl říci, že předtím, než budeme hlasovat, musíme rozptýlit veškeré pochybnosti, musíme tedy si vyjasnit i stanovisko z hlediska právní služby, musí nám být jasné, co můžeme, co nemůžeme dělat, kde mají být určitá omezení s ohledem na statut této Evropské politické strany. Máme tady také dokument od právní služby rady, která také se zabývala touto problematikou, což může být velice prvků pomoci, také se musíme ujasnit, jaké máme pravomoci v tomto ohledu. To je první věc. Druhá věc. Říkám si, zda to je ten hlavní problém, který se řešil v rámci výbaru. Ano, máme různá stanoviska, musíme vyřešit eh, naše rozdíly, ale je také důležité si uvědomit, že právě tyto rozdíly jsou velice významné. Kompromisní pozměňovací návrhy a dané formulace se ubírají správným směrem. Evropský parlament uznává, ratifikuje tyto politické strany, které jsou tedy kandidátské, stanoví je evropskými politickými stranami také rozhoduje nebo doslova dává určitý certifikát, zda tato politická strana splňuje veškeré předpoklady, zda naplňuje evropské hodnoty, jak již bylo řečeno, má tam být eh, určitá roční prověrka, zda jakým způsobem tato politická strana funguje a pak se dostáváme ke spornému bodu. Musí být přijato rozhodnutí ze strany Evropského soudního dvoru v případě hypotetických situací, kdy Evropská politická strana poruší základní hodnoty Evropské unie. Opět může se to odvolávat na tu Evropskou chartu lidských práv. Takže jakýkoliv občan instituce může požádat o prověření, zda politická strana nebo politická nadace porušuje základní evropské hodnoty a dané rozhodnutí může být tedy předáno Evropskému parlamentu, radě a komisi. skupina moudrých lidí by mohla být vytvořena, aby vydávala stanoviska na základě slyšení, po tedy vyslechnutí jednotlivců, politických stran či organizací a pak by se ta záležitost odeslala Evropskému soudu, který by opět přijal rozhodnutí a to by vytvářelo evropskou judikaturu. Tyto judikáty by ovšem byly určitým završením toho, jak se bude posuzovat práce těchto politických stran. Nevím, za to bude to konečné stanovisko, které takto přijmeme, nicméně se ubíráme správným směrem a může to vést k určitému koncenzu mezi těmi ve výboru, který, kteří chtějí zajistit, aby správní rozhodnutí přijato, aby vznikla judikatura. A co se týče samotného hlasování, souhlasím s panem Dafem. Měli bychom přijmout naše stanovisko co možná nejdříve, abychom mohli také umožnit vyjádření stanoviska ze strany rady. Nemá cenu chodit v kruzích, aby rada čekala, čas plyne a než se nadějeme, tak bude rok 2014 a z tohoto důvodu si myslím, že by bylo důležité hlasovat o této zprávě co možná nejdříve. Naše hlasování není konečným rozhodnutím, protože to pouze zahájí kola jednotlivých vyjednávání, takže musíme postoupit co možná nejrychleji. Pan Bronz, já se omlouvám, neviděl jsem vás. Yes, um... Ano, Jeden z pozměňovacích návrhů uvádí, že Evropská unie musí fungovat na základě reprezentativní demokracie, jak je to uvedeno v článku 10 smlouvy. Já tady mám článek 10 smlouvy. V třetím odstavci se uvádí, že každý občan má právo zapojit se do demokratického života Unie. A nikde se tady nezmiňuje, že tady platí požadavek, že občan musí uznávat ty hodnoty, které schvaluje politická třída. Rozhodnutí o tom, jestli nějaká politická strana má být uznávána nebo financována, nebo jestli takové uznání nebo financování bude odepřeno, jsou kvázi soudní rozhodnutí. A jak teď bylo řečeno, Evropský parlament by přijal konečné rozhodnutí, ale Evropský parlament není soudní orgán. Je to orgán, který se stává z politiků. A to, že jedna skupina politiků by měla rozhodovat, jestli někdo má nebo nemá mít práva, jiná skupina politiků má nebo nemá mít jiná práva, to je nepředstavitelné. Když se podíváme na kompromisní návrh I, požaduje se tady, aby platila genderová rovnost ve složení volebních seznamů. Na první pohled to vypadá naprosto spravedlivé a mně by se líbilo, kdyby rovnost pohlaví byla výsledkem volby kandidátů, neboli kdyby k tomu prostě takto bylo, do, došlo, docházelo. Nicméně, kdybychom měli v legislativě stanovit, že se musí uplatňovat výběrové kritérium genderové rovnosti, které by mělo mít přednost před vším ostatním, tak v podstatě říkáme, že jiné, mnohem důležitější věci kontextu výběru, jako je politické přesvědčení nebo parlamentní schopnosti, máme přehlížet, nebo že se z nich prostě vůbec nestřílí. Kompromisní návrh D uvádí, že strana může být považována za odpovědnou a může jí být zrušena registrace v důsledku činnosti jejich členů. Kolik těch členů má být? Nemusí to být většina členů, může to být jenom pár členů. Může to být třeba jenom jeden člen. To je dost důležité, protože je tady jakýsi pokus, byl pokus v roce 2003 v Německu, zakázat politickou stranu, strana, která možná nebyla všem pochuti, a na základě inkriminujícího prohlášení nebo toho, co udělalo několik členů. Já myslím, že ústavní soud málem žádosti vyhověl, dokud se neukázalo, že příslušní členové byli všichni agenti bezpečnostních složek a potom to soud odmítl. Co může zabránit agentům provokatérům v tom, aby nějakým způsobem zařídili zrušení registrace strany? Děkuji. Well, first of all, I... Já jsem především chtěl poděkovat Mariace za přípravu kompromisních návrhů já myslím, že nejdůležitější je, jestli se shodneme na těch principech. Zaprvé na tom, že evropské strany budou transparentnější v celém tom politickém procesu a zejména pokud jde o financování a jejich účast v evropských volbách, referendech a podobně. A potom pokud jde o celý ten proces registrace a ověřování protože to jsou ty nejspornější otázky. Já myslím, že se ubíráme správným směrem, že umožňujeme, aby tento proces alespoň nebyl politizovaný, to znamená, že dáváme možnost obrátit se na soudce, není to tedy jenom jakási politická hra. A pokud se shodneme na všech těch nejdůležitějších principech, pak mohu souhlasit s Andrew Duffem. Měli bychom co nejrychleji hlasovat když si můžeme ještě pár věcí vyjasnit s naší právní službou, ale nejsem si jistý, jestli by nám vyřešili všechny naše problémy. Protože bychom měli mít postoj tohoto výboru co nejdřív. Pokud se tady dohodneme na těch nejdůležitějších kompromisních návrzích, co se týče filozofie celého tohoto přístupu, pak si myslím, že nemá smysl opakovat tyto diskuze. Souhlasím s Andrewem v tom, že pokud je konkrétní modality, to se dá vyřešit jenom přes hlasování. Děkuji. Pan Šoc. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se připojil eh, ke všem kolegům, kteří volali po eh, rychlém schválení, rychlém rozhodnutí našeho výboru pro toto nařízení. A Rád bych poděkoval také paní zpravodajce za předložené kompromisní pozměňovací návrhy. Jde tady o tři komplexy otázek. Za prvé je to registrace, za druhé otázka kontroly a e, zapisování a vylučování evropských politických stran. To znamená, že jde o to, jaké měřítko zvolíme pro posuzování toho, jak eh, evropské politické strany plní svoje úkoly a tak dále. A proto se domnívám a v tom tedy souhlasím s kompromisním návrhem eh, tedy pardon, nesouhlasím kom, s kompromisním návrhem A, neměli bychom se omezovat pouze na volby. Evropská politická strana, která se chápe jako svazek národních stran anebo individuálních členů, kteří se podílejí na evropském integračním procesu, takováto evropská politická strana se zkrátka musí účastnit celého politického dění. Smyslem evropské politické strany nesmí být pouze to, že, bude, že to bude jakýsi volební nástroj. A proto se domnívám, že bychom měli e, trvat na tom původním návrhu, e, jak je obsažen e, v dokumentu komise. Nyní tedy kontrola, prověřování činnosti evropských politických stran po posledním zasedání stínových zpravodajů jsem řekl eh, zpravodajce svůj názor na pozměňovací návrhy. Rád bych ještě jednou řekl, že se domnívám, že bychom měli zůstat u té nejjednodušší cesty. Měli bychom se držet toho nejjednoduššího postupu. Je to pouze administrativní postup, není to žádná, žádný politický proces. To znamená, že by to mělo být úkolem generálního tajemníka Evropského parlamentu a mělo by docházet k předávání eh, dokumentů, eh, k formální kontrole a poté, co tady bude potvrzena úplnost dokumentů, tak poté ta daná politická strana bude registrována. To je v podstatě ten administrativně technický postup. A to zároveň odpovídá základním právům, která platí v Evropské unii. To znamená, že každý občan Evropské unie se může združovat s jinými občany a účastnit se rozhodovacího procesu. Já si myslím, že to by měla být ta nejvyšší maxima, ten nejvyšší princip, eh, kterému musíme dostat i na evropské úrovni. A pokud jde o to pravidelné prověřování stran, rád bych explicitně upozornil na to, že všechny tři instituce, to znamená jak rada, tak komise, tak parlament, by měly být schopny provést toto prověření, ale posledku je to tak, že příslušné rozhodnutí o tom, jestli daná evropská politická strana odpovídá eh, statutu, to rozhodnutí by mělo být naprosto transparentní, pro veřejnost srozumitelné, mělo by to být, měl by to být rozhodovací proces, který je z právního hlediska naprosto bezpečný a naprosto jasně daný. A na závěr mě dovolte ještě dvě další poznámky. V pozměňovacím návrhu G, pokud se nepletu, tak to bylo G. Ano, je to G. Tak tady se právně nebo právně definují individuální členové a členské strany. Já si myslím, že na to bychom se měli ještě jednou podívat, protože členská strana Evropské politické strany může, tak může, eh, těch může být mnoho. A zároveň je to tak, že hlas té členské strany by měl být roven nějaké, a hlasu nějakého konkrétního občana, nějaké fyzické osoby. Já si myslím, že to vytváří nerovnováhu a měli bychom se na to ještě jednou podívat. A konečně poslední věc týkající se financování. Úhrada nákladů na volební kampaň. Podle eh, rozsudku Evropského soudního dvora to není přijatelné. To, o tom tedy rozhodnul Evropský soudní dvůr již eh, v roce 1986, protože to ne, eh, nespadá do eh, mezi kompetence Evropské unie. A právě proto se domnívám, že bychom tedy měli jasně formulovat to, jak to bude vypadat s úhradou nákladů na předvolební boj. A měli bychom to formulovat trochu jinak, tak abychom umožnili, že tedy evropské politické strany budou v rámci předvolebního boje eh, mít stejné postavení jako eh, národní politické strany. Děkuji. Ja, vielen Dank. Ich will mich auch... Děkuji, pane předsedo. I já budu velmi stručný. Jsem pro rychlé schválení, ale mám pocit, že tu máme více než 400 eh, pozměňovacích návrhů a pouze malá část z nich je pokryta těmi kompromisními pozměňovacími návrhy. To znamená, že je tu ještě celá řada jiných pozměňovacích návrhů, které těmi kompromisní pozměňovacími návrhy pokryty nejsou. A já si myslím, že bychom je měli ještě jednou projít, protřídit a mm, zaujmout k ním nějaké jasné stanovisko. Omezím se na několik málo poznámek. Nejprve N, mm, kompromisní pozměňovací návrh N. Já mám uh, velký problém s tím meziinstitucionálním výborem, protože to je takový výbor moudrých, který se potom velmi uh, intenzivně vkládá do politické diskuze. Já si myslím, že instituce mají možnost říci, že mají uh, důležité podněty, eh, které hovoří eh, proto, že daná politická strana eh, není v souladu s právem a že tedy to chce předložit soudnímu dvoru. Já si myslím, že to musí být naprosto transparentní, tak aby si každý občan o tom mohl, o tom mohl vytvořit svůj vlastní obrázek. Nemůže to být v rukou pouze několika mála, málo vyvolených. Aha. Proto tedy chci, abychom o tomto kompromisním pozměňovacím návrhu hlasovali odděleně. E, další bod. E, P. P. E, já děkuji za tento kompromisní návrh, ale jednu věc tady postrádám. Já jsem žádal o to, aby když neprávem zaplacené prostředky jsou požadovány zpět, tak samozřejmě tady máme rozpočtový řád, ale je to tak, že za určitých situací, za určitých konstelací e, strana, která e, o něco žádá, bere peníze jiným, protože je to zkrátka pouze jeden e, koláč. A pokud se zjistí, že nějaká strana obdržela peníze neprávem, tak ty peníze zkrátka někde zmizí a proto si myslím, že je přiměřené, aby se to vrátilo do rozpočtu stran, když se ty peníze požadují zpět, protože by eh, z toho měly profitovat ty strany, které se zachovaly správně. A nyní kompromisní návrhy A, H a I. Osobně si myslím, že nejsou formulovány jasně kompromis H. Tady, tady máme ty minimální demokratické standardy, kterým je potřeba vyhovět, ale potom je to taková velmi vágní věta, eh, která hovoří o politické úrovni. Jako bychom nevěděli, že v některých členských státech tu jsou závažné problémy. A ně, někdy ne pouze v té či oné straně, ale někdy ve všech stranách. To znamená, že si myslím, že ta stávající formulace eh, bude stávající situaci chápat jako eh, minimální přijatelný stav a s tím prostě nesouhlasím, protože skutečně požadujeme víc než to, eh, co se děje nyní. A nyní kompromisní návrh I. Musím říci, že samozřejmě záleží na tom, eh, co z toho uděláme. Pokud to bude takto vágní, tak se domnívám, že z toho neuděláme nic. Z toho zkrátka nic učinit nejde. Buď to budeme formulovat konkrétněji, a já osobně říkám, že jsem velmi skeptický, pokud jde o tu konkrétní formulaci, ale nelíbí se mi, že je to formulováno takto vágně. Buď prostě nedělejme nic, anebo předložme něco, co bude přesvědčivé. A konečně bod A. Já eh, souhlasím s panem kolegou Šolcem. Strany by se měly ucházet o eh, schválení musíme si položit otázku, kdy strana může říci, že je tedy zastoupena v deseti členských státech a že se chce účastnit evropských voleb. Eh, stačí, když to formulujeme 10 měsíců nebo 15 měsíců předem, nebo ne? Já si myslím, že tady bychom měli jasně popsat ten Rubikon, eh, který eh, bude tím rozhodujícím kritériem, tím rozhodujícím bodem a zároveň k tomu dodávám, že ta laťka by neměla být příliš vysoko. V podstatě to odpovídá tomu, co už jsem řekl. Každá politická stran by měla splňovat minimální požadavky. Pokud se bude účastnit voleb, tak by měla tedy splňovat eh, minimální požadavky. To se samozřejmě týká i těch, kteří by v posledku potom skončili v parlamentu jako poslanci. Děkuji. Děkuji. Pan Egnu má nyní slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. My mluvíme o financování a zřizování evropských politických stran. Financovat je budou daňoví poplatníci v Evropě. A to mi připomíná válečné zločiny britské kolonie, která se dnes jmenuje Spojené státy americké, Ti řekli žádné zdanění bez zastoupení. Nicméně tento výbor vážně zvažuje to, že řekne daňovým poplatníkům v Evropě, my vezmeme vaše peníze, abychom zřizovali politické strany, ale nepřevezmeme některé z vašich názorů, jenom vaše peníze. Tak to prostě nejde. V každém případě kdo určuje, co je to extrémní politická strana, nějaká skupina jednotlivců nebo skupina politických stran. Někdo prostě bude mít vždycky extrémní názor, takže se toho člověka zbavíte a pak přijde někdo další. Čí názor budeme považovat za příliš extrémně, ten taky bude muset jít. To je šikmá plocha. Na tu se nikdy nesmíme pustit. Nikdy nemůžeme využívat eh, peníze daňových poplatníků k financování politických stran. To musí dělat ti, kdo jsou členy těchto stran. Děkuji. A poslední, pan Finier. Pane předsedo, milí kolegové, milé kolegyně, domnívám se, že se v podstatě všichni můžeme shodnout na tom, že bychom velmi rychle měli dospět k nějakému rozhodnutí. Tak, aby došlo k přepracování statutu politických stran. Zároveň se domnívám, že je velmi důležité, aby ta legislativa byla kvalitní. A osobně mám pocit a obavu, že si různým způsobem představujeme to, co vlastně taková politická strana je. A také si různě odpovídáme na otázku, co je vlastně svobodná volba, co je svoboda voleb, co znamená demokracie. Dovolte mi, abych k tomu uvedl příklad. E, ve třídě mé dcery se právě volí třídní, mluvčí třídní předsedové. A já si představuji, že bychom tady dospěli k absurdnímu pravidlu, že za předsedu třídy, na předsedu třídy může kandidovat pouze ten, kdo měl při minulých volbách úspěch. Já bych chtěl jasně řek, říci, že strany nejsou institucemi Evropského parlamentu, ani Evropské komise, ani žádné jiné instituce strany zkrátka vznikají zcela svobodně a my to neřídíme, ani to nemůžeme a nechceme řídit. My neseme zodpovědnost vůči stranám, které již existují, ale pokud budou vznikat nová, nové strany, tak je budou vytvářet občané, kteří se spojí, řeknou, že zastávají společné myšlenky, které chtějí dále eh, hlásat. A proto považuji za důležité, aby pod statut Evropské politické strany nespadaly pouze ty strany, které v tuto chvíli jsou již zastoupeny v Evropském parlamentu nebo v parlamentech členských států. Nesmíme eh, to podmiňovat úspěchy těchto stran z minulosti ale musíme to koncipovat otevřeně. To znamená, že všude tam, kde se spojí občané a kde splní formální požadavky, to znamená, že bude, budou zastoupeny v dostatečném množství členských států, budou mít mm, stanovy, eh, budou mít nějaký demo, nějaké demokratické vnitřní uspořádání a mm, program. Všude tam, kde něco takového nastane, bude možno přiznat statut Evropské politické strany. Ehm, moje pozměňovací návrhy 89 a 38 jdou právě tímto směrem, ale také jiné pozměňovací návrhy jiných kolegů. Mm, je to pokryto kompromisním pozměňovacím návrhem C. Nicméně si myslím, že v tom kompromisu C není formulována žádná zásadní změna, je to pouze konstatováno, že to, co se požaduje od členských organizací, to znamená od těch členských stran, Mhm, eh, je tady jasně dáno, ale já tady nevidím žádný kompromis. Já tu postrádám nějaký zásadní kompromis. Eh, je to věc, eh, kterou neustále zmiňujeme, ne pouze já, ale také pan kolega Scholz nebo pan kolega Wieland a další. A já bych byl velmi rád, kdybychom konečně dospěli k nějakému kompromisu. Ale kompromis neznamená, že budeme opakovat e, původní stanovisko, ale je to kompromis, který je schopen nějak zohlednit myšlenku protistrany. Já bych byl velmi rád, kdyby ten statut Evropské politické strany se opíral o konsenzus, tak aby tady nebyl ten rozpor, který je tu dosud. A proto tedy ještě jednou formuluji eh, svoji obavu, že v těch kompromisech nedošlo k přiblížení našich pozic. Neustále tady formulujeme naše jednotlivé pozice, ale je potřeba, abychom hledali skutečný kompromis. A další věc, já osobně považuji za velmi důležité, abychom se vyhnuli všemu, co by mohlo vést tomu, že bychom evropské politické strany chápali jako instituce, které jsou řízeny parlamentem, komisí nebo někým jiným. To znamená, že považuji za velmi důležité to, co řekl pan Víland. Nemyslím si, že my bychom měli soudit naše konkurenční organizace. V lepším případě bychom měli mít možnost podat žádost u soudu, aby prověřil danou politickou stranu, jestli má statut Evropské politické strany právem nebo ne. Ale pokud toto rozhodnutí bude ponecháno nám, tak mám mm, velké obavy, že mm, nám že nebudeme mít dostatečnou neutralitu, která je k tomu potřeba. postava spravedlnosti má všude na světě přes oči pásku. To znamená, že jde o to, abyste skutečně byli při tom posuzování nestraní a abyste to posuzovali nezávisle na své pozici, nezávisle na svých zájmech a pokud možno neutrálně. To znamená, že to by měla posuzovat třetí moc a ne parlament. Jinak jsem velmi rád za to, co se děje, jak se celá věc posunuje, ale skutečně bych rád řekl, že bychom měli eh, překonat naše vzájemné eh, rozpory a dospět k nějakému kompromisu, tak abychom ten statut Evropské politické strany schválili na základě koncenzu a ne za sporné situace. Děkuji. Já jsem un po' preoccupato della procedura dei tempi, cioè... Dobře, já začínám mít obavy, že čas běží. Samozřejmě, k tomuto tématu se musíme vyjádřit, ale pokud máme zvážit, že budeme hlasovat hned, jistě já chápu, že jedna možnost by byla hlasovat 11. Ale možná, že se můžete vyjádřit i k tomu. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych začala tím, že hlasování se 11. konat může ve Štrasburku v pondělí, anebo můžeme hlasovat také 14. ve čtvrtek. Jeden z těchto dnů by tady měl být zvolen, oba připadají v úvahu. A nyní se pojďme podívat na jednotlivé body této zprávy. Pan, pane předsedo, Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, ukazují, že všichni kolegové by se chtěli k té zprávě vyjádřit. Je to eh, zpráva, která je zajímavá pro poslance i pro strany. Pokud se ku příkladu říká, že lidská práva by tu měla být vyjmenována jednotlivě, tak se domnívám, že v tomto článku nebo v těchto článcích to není vůbec nutné. Pokud tu mají být vyjmenována práva, která jsou ve smlouvě, tak bychom měli vyjmenovat ta práva všechna v úplnosti. A druhá věc, o tom hovořil pan Wieland. Pozměňovací návrhy jsou formulovány jasně. Počítá se s tím, že Evropský parlament a Evropská komise a také Rada budou mít možnost předložit určitý případ Evropskému soudnímu dvoru. A já bych ještě jednou ráda zopakovala, že eh, není možné, abychom my eh, předkládali nějaké stížnosti Evropskému soudnímu dvoru, protože ty stížnosti mohou být naprosto neopodstatněné a my se potom můžeme před Evropským soudním dvorem eh, zesmíšit. To znamená, že tu musí být nějaká instance, která to bude prověřovat. Bude to například orgán složený z devíti členů. My jsme tady hovořili o tom výboru moudrých. Pokud eh, hovoříme o takovém výboru, tak eh, si představujeme eh, orgán, který bude složen pouze z několika málo členů, renomovaných osobností, které budou schopny předložit velmi fundované stanovisko. Tři otázky, o kterých jsem hovořila, to jsou zároveň otázky, které prostřednictvím pana předsedy jsme adresovali právní službě. Například registrace. Registrace to je formální záležitost, procesní, procesně technická záležitost, nesmí to být předmětem politické diskuze. Druhá věc, každoroční kontrola. A konečně třetí bod, to je téma, které zajímá nás všechny a sice co se stane, pokud někdo vznese stížnost a řekne, že daná strana nepostupuje demokraticky, že není demokratická a že se určitý člen strany nechová demokraticky. Já si myslím, že v tomto ohledu si nemusíme dělat žádné starosti. Nebude, nikdo nám nebude moci eh, vyčítat to, že, jsme, že někomu straníme, že nejsme nestraní co je vlastně politická strana. Já si myslím, že my nejsme schopni definovat, co vlastně politická strana je. My můžeme pouze říci, co taková politická strana má dělat. Můžeme říci, že ta strana může být financována tehdy, pokud má alespoň jednoho poslance a pokud je zastoupena alespoň ve čtvrtině členských států. Samozřejmě, že se objevují i jiné návrhy, ať třetina členských států, pětina členských států, to je samozřejmě jedno. O tom můžeme dále hovořit každém případě jde o to, že tu politickou stranu může založit kdokoliv protože to také je jedním z práv evropských občanů. Pokud se z té strany stane instituce, která má být financována z evropského rozpočtu, tak potom musíme stanovit jasná kritéria. Samozřejmě, že musí existovat jasná kritéria, jasné předpoklady, které je potřeba splnit. Ale není správné, pokud by byly financovány strany, které nikdy eh, nevyslaly do voleb do Evropského parlamentu alespoň jednoho poslance. To je naprosto eh, jasné. Strana se může snažit o registraci parlamentu, pokud je nově založená a pokud byl a pokud tady bude zvolen alespoň jeden poslanec z této strany, může požádat o další financování právě v tomto časovém pořadí, v této e, posloupnosti. Já bych ráda řekla, že v tom textu, který máme dneska před sebou, v podstatě není zas až tolik nového, že už jsme o tom hovořili. To znamená, že na tomto pozadí bychom o tomto návrhu měli diskutovat. A jak už jsem řekla, bylo by možné o tom diskutovat ve Štrasburku. Můžeme eh, ještě vyladit ty eh, kompromisní pozměňovací návrhy. To znamená, že já nabízím stínovým zpravodajům, abychom se ještě jednou sešli, dříve než o tom budeme diskutovat. To znamená, že eh, pokud chcete, můžeme se sejít v tomto týdnu já to nabízím, tak abychom se eh, skoordinovali a myslím si, že by bylo dobré, kdybychom o tom mohli ve Štrasburku eh, hlasovat už 11. v pondělí a pokud to nepůjde, tak 14. ve čtvrtek, tak abychom to mohli ukončit a eh, jít s tím do dialogu. Abychom mohli zahájit jednání s radou. Samozřejmě, že pokud jde o jednání s radou, je naprosto jasné, v čem budou ty ožahvé body. Evropa je prostorem volného pohybu osob, zboží a služeb. A evropští občané se tedy účastní národních voleb a také evropských voleb, co je problematické, je financování. My nepožadujeme více peněz, požadujeme pouze transparentnost. A chceme také zlepšit funkčnost evropských politických stran a tím také jasně eh, stanovit jejich práva a povinnosti. Děkuji. Žádné další žádosti o slovo nemáme. Z procedurálního hlediska paní Janaku navrhuje, že pokud s tím budou ostatní souhlasit, měli bychom hlasovat 11. března. Můžeme to nechat otevřené. Pokud se objeví nějaké problémy, ale jinak si tedy zapíšeme 11. březen jako termín hlasování. Mohou s tím všichni souhlasit? Dobře. To je tedy rozhodnuto. Teď můžeme přejít na další bod. To je bod číslo 5. což se týká složení Evropského parlamentu s ohledem na volby v roce 2014. Je to zpráva pánů Guatieriho a Třaskovského. Já myslím, že si nejdříve musíme vyslechnout zpravodaje, musíme si vyslechnout, zda mají nějaké nové návrhy a chci vám připomenout, že toto by měla být naše poslední debata na toto téma, protože zítra se bude hlasovat. Takže který z těchto dvou zpravodajů si chce vzít slovo jako první? Prosím. well, uh, what we've... My jsme se pokusili předložit určité kompromisní návrhy. ve kterých jsme zohlednili určité problémy a obavy našich kolegů. Samozřejmě my se snažíme obhajovat náš návrh, náš pragmatický návrh. To by nemělo nikoho překvapit. Případné změny případné pozměňovací návrhy, které mají měnit povahu našeho přístupu, musíme od počátku zavrhnout. A také pokud jde o argumenty, kterými se mění určité podrobnosti v našem návrhu, co se týče přidělování křesel členským státům, my tento návrh obhajujeme a proto na seznam pro hlasování dáme mínus. A nejsme připraveni přijmout nějaké kompromisy. Ale pokud je o obecná pravidla, rozhodli jsme se, že některé z pozměňovacích návrhů se ubírají správným směrem a na tomto základě jsme připravili kompromisní pozměňovací návrhy. Ještě jedna poznámka, pokud je o vzorce a podobně. Bez ohledu na to, co si my osobně myslíme o jednotlivých vzorcích, máme za to, že v našem výboru jsme se dohodli v určitých předchozích hlasováních, to bylo potvrzeno, že nebudeme mít v textu konkrétní vzorce. Využili jsme je v návrhu zprávy jako jakési východisko, ale pokud je o konkrétní matematické vzorce, rozhodli jsme se, že se vyhneme veškerým odkazům našich kompromisních pozměňovacích návrzích. Nicméně nejdůležitější je to, že pokud jde o vazbu mezi celkovou reformou celého institucionálního systému a mezi křesly, my jsme se s Robertem shodli na tom, že bychom to měli změnit, pokud chceme skutečně revoluční reformu, která zachází dál než je náš pragmatický návrh, rozhodně bychom měli zmínit obecnější reformu evropských institucí do budoucna. A proto uvádíme, že přidělování křesel v Evropském parlamentu, pokud je o trvalý systém do budoucna, bychom měli zvážit i s celkovou reformou institucí a s celkovým počtem křesel v radě. Mimochodem to zmínili kolegové v řadě pozměňovacích návrhů. Opakuji, my jsme se domnívali, že do roku 2015 nový návrh Evropské rady s výhledem na zřízení systému dostatečně včas před dalším volebním cyklem by měl být předložen. Měl by to být trvanlivý, trvalý a transparentní systém. To bylo přání celé řady našich kolegů, že bychom se měli podívat do budoucna a měli bychom o tom mluvit. Pokud jde o specifika, pokud jde o konkrétní věci, také jsme se rozhodli, že zmíníme princip progresivní proporcionality s tím, že, pardon, degresivní proporcionality, výjdeme ze zprávy Lamasur, výjdeme z našich vlastních úvah a využijeme také příklady a ujasnění našich kolegů. A uvidíte, že jsme se rozhodli, že o těchto principech pojednáme podrobněji, s tím, že převezmeme určité věci z určitých pozměňovacích návrhů. Já myslím, že to je víceméně všechno, pokud je to, co navrhujeme. Snažíme se brát všechny pozměňovací návrhy vážně, ty pozměňovací návrhy, které nepodkopávají eh, hlavní závěr, hlavní směr našeho návrhu a o to jsme se právě pokusili v připravených kompromisních návrzích. Děkuji. Děkuji. Pan Baltieri, prosím. Děkuji. Obecně řečeno, máme mnoho kompromisních návrhů, myslím, že jich je šest. Už jsme říkali při poslední diskuzi, že řada příspěvků a návrhů pozměňovacích návrzích byla důležitá. Snažili jsme se je co nejvíc zohlednit, abychom vylepšili formulaci usnesení. Rafael už mluvil o základních prvcích našich kompromisních návrhů. Ty na jedné straně posilují odkaz na potřebu jednoznačného návrhu do konce roku 2015, jak to navrhují Wieland Gripen na další, pokud jde o trvalý transparentní mechanismus. A na druhou stranu zdůrazňují že takovýto návrh musí být součástí širšího návrhu parlamentu pro revizi celého mechanismu i hlasování v radě na základě změny smlouvy. A tento návrh by měl parlament předložit v rámci mandátu pro budoucí konvent. Tyto prvky tam tedy uvádíme a mohu vysvětlit, proč, když mluvím o pozměnací návrhu 38 a FNER Tarant, proč zohledníme pouze první část, definici, protože tu považujeme za lepší, než byla ta naše. Ale v té druhé části je pak ten problém, že by to mohlo být životoschopné i pro takový mechanismus, kde všechny státy pro stejný počet křesel protože se nikde neuvádí, že větší stát má právo na větší počet křesel. Takže my jsme spojili naši formulaci s částí formulace Hafnera a Taranta. A já myslím, že výsledkem je zlepšení textu. Tolik tedy ke kompromisům. Obecně řečeno, nemohu než zopakovat, než shrnout, že náš návrh vychází z potřeby revize Vychází to z postupu, který musíme dodržet. Musíme na jednu stranu zajistit co největší většinu v tomto parlamentu, na druhou stranu musíme předložit návrh, který může Evropská rada jednomyslně podpořit. Předložili jsme návrh na základě tří principů, ne dvou, ale tří principů. Podle našich předchůdců Lamasura a Severina jde o degresivní proporcionalitu, to je také jeden z těch tří principů, a totiž bychom měli využít i minimálně maximální práh. A pak s tím, že náš návrh vychází z těchto tří principů, jsme se rozhodli o dva kroky, postupný přístup. Nejprve plně zavedeme tyto principy a za druhé provedeme politickou kompenzaci, abychom dospěli k pragmatickému řešení. A toto řešení stále považujeme za nejlepší mezi těmi nedokonalými ostatními řešeními. Rozhodně to není dokonalé řešení. A proto pokud je o čísla, stále navrhujeme, že bychom zamítli pozměňovací návrh k těm číslům. Samozřejmě hlasování ukáže, které pozměňovací návrhy budou schváleny, ale my bychom navrhovali, že se přidržíme našeho původního textu. Děkuji. Thank you, Chairman. Um, I... Děkuji mnohokrát. Mám jenom dotaz na pana spolu zpravodaje. Tyto návrhy, kompromisní návrhy jsou k dispozici? Pokud ano, tak by možná ta naše vyměna byla plodnější. Pochopil jsem to tak, že nepřijímáte žádné pozněvací návrhy, které mění počet míst, které jsou rozdány členským státům. Je to tak? Je to správně? Jak víte, nemáme pravomoc eh, přijmout nebo odmítnout pozměvací návrhy, pouze poskytujeme eh, seznam zpravodajů, potom to udělají také vedoucí politických stran a následně tyto návrhy budou přijaty nebo zamítnuty. Pouze navrhujeme, abychom se drželi těch čísel, které udáváme v našem návrhu. Za to jsem děčný, ale EPP a SAD, když dávají společný názor, tak je to docela přesvědčivé. Konkrétně mám tento dotaz. Byl tedy pozměvací návrh pana Andrewa Dafa a ostatních, kteří chtěli jedno křeslo od Rakouska a nechtěli snížit počet křesel Švédska. Mě by zajímalo, jak vidíte tento pozměvací návrh a Chtěl bych také říci, že to zlepšuje eh, digresivní proporcionalitu, to je jedna věc, a za druhé je to také konzistentní v rámci vašeho principu, kde budete odebírat jedno místo každému členskému státu. Takže předpokládám, že tento pozměvací návrh jste nepřijali a chtěl bych slyšet odůvodnění. Well, first of all... V první řadě L'elenco, così come si è formato, dato l'ordine. Pan předseda, máme seznam řečníků. Lidé, kteří se hlásí o slovo. A po panu Foxovi se hlásil pan Duff. Pane předsedo, jsem vděčný za vysvětlení ze strany zpravodajů a jsem si také jist, že kompromis a kompromisní návrh, který se týká dalších kroků, bude přijatelný pro náš výbor, především pro tu skupinu, která chce dělat určité prognózy Evropského parlamentu, která chce, aby vlastně Evropský parlament sám přišel s reformou a chce propojit postup hlasování s radou. A tak chce vytvořit eh, silnější rovnováhu mezi hlasováním v parlamentu a v radě. A pokud bychom se mohli jasně vyslovit k reformní smlouvě, tedy pokud bychom chtěli tuto otázku skutečně dlouhodobě vyřešit, tak bychom potřebovali podporu ze strany liberálů a předpokládal bych tedy, že by to vyžadovalo podporu valné většiny parlamentu. Co se týče jednotlivých čísel, bylo problematičtější je obhajovat pragmatické stanovisko, než tedy stanovisko, které je postaveno na určitých zásadách. Nicméně musíme se podívat na ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy k článku 3. Některé tyto návrhy podle mého názoru nejsou přijatelné. Pozměňovací návrh 44 například by porušoval smlouvu. A myslím si, že tento návrh bychom měli vyloučit. Také s ohledem k mým irským kolegům, kteří přicházejí se skvělými, geniálními návrhy, aby posílili zastoupení za Irsko, tak s veškerou úctou musím říci, že musí přijmout to, že Chorvatsko i Irsko musí mít stejný počet europoslanců. To je naprosto spravedlivé rozdělení. Pokud by to bylo jinak, tak by to bylo nespravedlivé a dostali bychom se do problému. Dále otázka, kterou nanesl pan Fox. Je tady určitá anomálie, že dvě, je tady vždy rozdíl dvou křesel. Maďarsko a Švédsko. V případě počtu obyvatel, kdy ten rozdíl je asi 475 tisíc lidí. Myslím, že to je chyba a měli bychom udělat vše, co je v našich silách, abychom podpořili pozměňovací návrhy, které se snaží vyřešit tento rozdíl. Je jich několik, některé tyto návrhy v podstatě penalizují Rakousko tím jedním křeslem, nicméně ty ostatní návrhy přistupují k tomu problému trochu jinak. A vidím, že pozměňovací návrh 55, který byl předložen švédskými europoslanci, byl stažen. Rád bych jej opětovně předložil a to jménem pana Frhovštata. Děkuji mnohokrát. Grazie. Děkuji mnohokrát. Pan Hefner, prosím. Eccolo. herzlichen Dank. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, myslím si, že si musíme ujasnit dvě věci. Za prvé, mělo by to být naposledy, kdy nejrůznějším přetahováním a posuzo- posunováním se dostáváme k řešení, o kterém všichni víme, že to není eh, předmět čistých, transparentních pravidel, ale snažíme se tedy dostat eh, principu eh, degresivní proporcionality a Následně tedy to vyjednat s radou a uvidíme, co bude výsledkem toho vyjednávacího procesu. Já si myslím, že by, šlo, že by mělo jít především o to, abychom se shodli na tom, že do budoucna potřebujeme pravidla, podle nichž se budou křesla v Evropském parlamentu rozdělovat podle počtu obyvatel, podle počtu členských států. Musí to být pravidla, která budou čistá, která budou výsledkem matematického výpočtu a zároveň to dostojí zásadě degresivní proporcionality. Já si myslím, že to možné je. Je to možné i e, v souladu se smlouvou, v rámci smlouvy. Rád bych řekl, že podle nás je to tak, že se musíme mm, že si musíme uvědomit, že s tímto pragmatickým řešením budeme souhlasit pouze tehdy, pokud se shodneme na tom, že po dalších volbách do Evropského parlamentu se sejde konvent, který se bude muset konat i z jiných důvodů, a že se bude věnovat této otázce a bude se snažit o eh, trvalou, transparentní, férovou odpověď, tak aby to bylo řešení, které bude přijatelné pro všechny a které bude naprosto čisté. V tuto chvíli potřebujeme pragmatické řešení a moje politická skupina a i já sám patříme k těm, kteří akceptují zásadu, kterou eh, tady proklamovali Roberto a Rafal. Řekli totiž dobře, pokud to má být pragmatický postup, alespoň přibližně se dobrat cíle, do, přiblížit k cíli, tak nechceme brát členským státům více než jedno místo a nechceme jim ani více než jedno místo, jedno křeslo přidávat. Důvodem je to, že tento návrh vychází z velmi jednoduchého matematického výpočtu, který by mohl vést k velmi férovému, transparentnímu rozdělení křecel. Nicméně je potřeba ta pravidla koncipovat tak, aby byla pružně použitelná v případě, že se počet členských států bude zvyšovat nebo snižovat. Za jakékoliv situace musíme dospět k transparentnímu a férovému výsledku. My jsme eh, se tedy drželi především té zásady, že žádný členský stát by neměl přijít, anebo naopak získat více než jedno, eh, přijít o jedno křeslo, nebo naopak získat více než jedno křeslo. Musíme si položit otázku, co je v podstatě možné. Eh, rád bych se v této souvislosti věnoval ještě jednomu bodu, týká se to pozměňovacího návrhu 38. Získal jsem totiž pocit, že, ne, že není úplně zřejmé, o co v tomto pozměňovacím návrhu jde. Vyplynulo to z rozhovorů, které jsme vedli z matematiky, se kterými jsme si dopisovali a kteří o tom zcela jasně hovořili i zde na slyšení v Evropském parlamentu, řekli, že e, ta formulace, to znamená, čím více má daný členský stát e, obyvatel, tím větší jeho nárok e, na počet křesel a další zásada, to znamená, čím větší počet obyvatel daného členského státu, tím více obyvatel je zastoupeno jedním poslancem parlamentu, že splnění těchto zásad není vždycky možné. My sami jsme si vytvořili výpočet, kterému nemůžeme vždycky dostat. Já bych tedy chtěl žád, požadovat a apelovat na to, abychom nezvolili definici, kterou následně nebudeme schopni naplnit. Aby ta definice byla formulována tak, že bude následně dodržitelná a realistická. To je v podstatě to, co jsem chtěl eh, formulovat s kolegou Tarantem v pozměňovacím návrhu 38. Eh, dříve než počet křesel zaokrouhlíme na celá čísla, tak to jde. Potom už ne. Kromě toho jsou tu ještě další specifické body, ale já nechci, abychom se dostali na tenký let. Ale chci, abychom tady měli výpočet a formulaci, která bude dodržitelná. Už jsem řekl, že tedy čekám na kompromisní pozměňovací návrhy, které budou eh, výchozím bodem pro další diskuzi a doufám, že se eh, díky této diskuze dovedeme uspokojivého výsledku. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl pouze, já bych chtěl pouze zdůraznit několik eh, principů. Ten první je takový, že věřím, že to pragmatické řešení, které je zde nastoleno, je celkem rozumné. A i když někteří z nás, kteří patří k těm členským státům, kde přijdeme o křeslo, když bychom o něj nechtěli přijít, tak eh, myslím si, že v skutečně evropském duchu bychom si měli uvědomit, že Oba zpravodajové dosáhli velice přijatelného řešení. Měli bychom tedy udělat určitou osvětovou práci, oslovit veřejnost a vysvětlit, že to je to možné nejlepší řešení. Možná je to lepší řešení než toho narůstajícího počtu členů, což je také pragmatické kritérium, ale to by vyslalo špatný signál do Evropy. Chtěl bych tedy zdůraznit, že musíme poděkovat za tyto snahy, za práci obou zpravodajů. Za druhé bych chtěl říci, že nevěříme v matematické vzorce. Musím zklamat oba kolegy, kteří mají rádi tuto představu, protože vytvořit nějaký matematický vzorec je velice snadné. Můžete především zohlednit tu aktuální stávající situaci. Pokud požádáte politiky, aby vytvořili vzorec, který by pasoval na stávající situaci, tak je to možné. Takže budeme mít nějaký vzorec a všechno se tím vyřeší. Matematické vzorce nejsou ale naším cílem, protože zde hovoříme jak z politického hlediska, tak z ústavního hlediska o daném problému. Nebereme to pouze z hlediska matematických vzorců. Pochopitelně mohli bychom dosáhnout transparentnějších kritérií, objektivnějších kritérií, to je možné, ale vždy to zůstane politickým a ústavním problémem. Můžeme se pokusit o zlepšení transparentnosti, můžeme zlepšit objektivitu, ale Věřím, že vždy se jedná především o vyřešení hlubokého, závažného politického problému. A musíme také si uvědomit, že nejednáme pouze s obyvateli a s počtem obyvatel, ale řešíme také otázku státu. A O tom hovořil pan Hefner, když říkal, že v Portugalsku máme pravidlo na distribuci. Ano, máte pravdu, ale my máme pouze jednu komoru, ne dvě komory, protože pokud máte dvě komory, tak musíte vyvážit oba principy. A skutečně já vám říkám, pokud přijmeme takové pravidlo, které existuje v Německu, tak nebudu pro degresivní eh, pravidlo, ale pro proporční pravidlo. Říkáte, že to je federalistické, ale nejste ochotni přijmout princip eh, USA nebo ehm, Švýcarska, to znamená jeden stát, jeden hlas eh, v druhé komoře. Pokud jste ochotni toto přijmout, tak budeme mít eh, striktně proporcionální zastoupení. Snažíte se vždy izolovat Evropský parlament od ostatních institucí, to není přijatelné, protože to není spravedlivé. Já věřím, že alespoň lidé, kteří chtějí federaci, mohou mít federaci. Pokud si myslí, že Němci, kteří žijí například v Brémách, pokud si myslí, že složení Bundesrágu je přijatelné, tak potom můžete přijmout stejná pravidla jak v parlamentu, tak v radě. A pokud jste ochotně to přijmout, to znamená, že to není jeden stát, jeden hlas, je to 3 ku 6. Pak budete mít spravedlivé složení také v Evropském parlamentu. Ale pokud jsme státy, které mají demografii jako kritérium na půdě rady, tak musíte, musíme mít také eh, jasné kritérium na základě států v Evropském parlamentu. To je jasné. Čili já respektuji to, že si myslíte, že v radě bychom neměli mít žádnou změnu, nebo aspoň velkou změnu, a potom můžeme mít velkou změnu v Evropském parlamentu. Mně to je naprosto jasné. A na závěr bych chtěl říci, že stále trvám na tom, aby se řešil problém mezi Rakouskem a Švédskem. Tento problém bychom měli řešit. Pochopitelně je to jeden z problémů stávajícího kritéria, také rozdělení mezi Maďarskem, Švédskem a Rakouskem. Nemám nic proti Rakousku, naopak, ale věřím, že v případě středně velkých zemí, které přijdou o jedno křeslo, tak vůči těmto zemím je spravedlivé, abychom plně respektovali pravidlo degresivní proporcionality, proporcionality jako určitou formu přesvědčit eh, veřejné mínění, že to je dohoda, to je konsenzus, který je spravedlivý a je to spravedlivé vůči všem z portugalského hlediska to není zas tak důležité. Není důležité, zda Rakousko má 20 nebo Švédsko 19. Eh, tím eh, naše voliče nerozvášníme, ale musíme mít alespoň přísné, jasné pravidlo, které bude spravedlivé pro všechny. To bude důležité právě z hlediska osvěty. Moje jediná poznámka, není tedy zcela zásadní. Chtěl bych to ukončit, takže chtěl bych jenom říct, že i když je pro nás obtížné, když o jedno křeslo přijdeme, je důležité, že naši zpravodaji vzali v potaz toto evropské úsilí. Byl to velice obtížný úkol, takže bych chtěl poblahopřát k tomuto výsledku. Děkuji mnohokrát. Pan Schulz. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se hovořit stručně, tak abych tu diskuzi neprodlužoval. Myslím si, že eh, kolegové zpravodajové se snažili vyřešit kvadraturu kruhu a nabídnout příslušné řešení. Myslím si, že všichni se můžeme shodnout na tom, že bychom podstatě potřebovali revizi smlouvy. To, co jsme eh, tedy konstatovali v roce 2009, bychom měli nyní reformovat, měli bychom reformovat volební právo. Eh, o tom hovoří i jiné zprávy, o kterých tu již dneska byla řeč. Bylo by potřeba, aby složení Evropského parlamentu odráželo reálné složení reálné demografické složení obyvatelstva. V tuto chvíli tomu tak není. To znamená, že v tuto chvíli je to jakési vyjednávání. Jde o to, jak tedy naložíme s danou situací po vstupu Chorvatska do Evropské unie, protože tamnější poslanci mají mít své místo v našem parlamentu. To znamená, ano, bude to kompromis. Mě by velmi zajímalo, jestli to bude odrážet také účast ve volbách v roce 2014. Objevily se úvahy, které hovořily o tom, že se náš výbor upřímně snaží o kompromis, a já se těším na kompromisní návrhy. Jednoznačně ale říkám, že pro, po roce 2014 musíme co možná nejrychleji provést zásadní reformu, pokud jde o rozdělení křesel v Evropském parlamentu. Musíme se tedy postarat o změnu. A já bych v této souvislosti rád věděl, anebo to řeknu jinak, doufám, že díky těm kompromisním pozměňovacím návrhům jsme schopni pokrýt eh, pozměňovací návrhy, které se snaží o překonání tohoto dilematu, kteří se které se snaží tedy nastínit tu budoucí změnu, ať už to bude prostřednictvím konventu nebo jiným způsobem. Já si myslím, že potřebujeme jasně daný demokra- demokratický postup. A musíme si také uvědomit, že v jednotlivých členských státech se liší názory na uh, evropský integrační proces a složení parlamentu. To znamená, že bychom měli jasně formulovat naši pozici a měli bychom jasně říci, že budeme muset přepracovat smlouvy, tomu se nevyhneme, a v rámci revize smluv budeme muset řešit i otázku rozdělení křesel v Evropském parlamentu. Tak, abychom dostáli v zásadě reprezentativnosti Evropské unie. To znamená, že veškeré legislativní orgány by měly být do toho procesu zapojeny a já doufám, že kompromisní návrh, který jsme předložili, dává jasně najevo, že my jako výbor chceme zastávat jednotnou pozici a hovořit eh, jedním hlasem. Děkuji a slovo má paní kolegyně Regner. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve řekla dvě konkrétní poznámky. Souhlasím s panem kolegou Hefnerem v tom, že je ne, ne, nezbytné, abychom na počátku příštího legislativního období tento problém zásadním způsobem změnili, vyřešili, abychom to neodkládali. Nicméně v tuto chvíli nám to nepomůže. My musíme uh, učinit nějaké rozhodnutí, najít řešení a této smysl, v tomto smyslu mohu pouze poblahopřát oběma zpravodajům, protože ti měli před sebou velmi nevděčný a nelehký úkol a pravděpodobně se nepodaří uspokojit všechny v tomto sále. Proto se domnívám, že jste učinili správnou věc a sice, že jste formulovali zásady a těchto zásad jste se drželi. Je pravda, že pokud se podíváte na vztah Rumu, eh, Maďarska, Švédska a Rakouska, tak to trochu pokulhává. Skutečně jsou tu věci, které nejsou v pořádku, které neodpovídají zásadě degresivní proporcionality, ale pokud se na to podíváme pečlivě, tak zjistíme, že je to e, dáno tedy především tím, že tyto státy, to znamená Maďarsko a Švédsko, mají takřka e, schodný počet obyvatel, ale to se také ne, to se neodráží v počtu křesel. Maďarsko má objektivně příliš mnoho poslanců a oba zpravodajové se snažili přísně aplikovat zásady, principy, například i to, že žádná členská země by neměla přijít o více než jednoho poslance. Pokud bychom se nedrželi těchto zásad, tak by to vyvolalo velké spory. A proto se domnívám, že řešení, které navrhují oba zpravodajové, je v podstatě jediné možné řešení, které připadá v úvahu. A nyní bude hovořit, budu hovořit jako Rakušanka o té myšlence, že by Rakousko mělo přijít o jedno křeslo poslance. Jde o to, že tu, v tuto chvíli je určitá nespravedlnost vůči Švédsku. Omlouvám se. Omlouvám se za ten mobilní telefon. Je tu tedy určitá nespravedlnost, ale ta by se tímto způsobem přesunula ze Švédska do Rakouska. To znamená, že bychom těm principům opět nedostali, Nedosáhli. Nedostali. Děkuji. Una specie di rompicapo dal quale ne uscire appunto una soluzione. Děkuji. Je to skutečně problematická věc a my musíme najít řešení včas. Mám tu ještě jednoho poslance na seznamu řečníků. O, eh, prosím, máte se. Ne, tak nakonec ne, nakonec eh, vlastně to byli všichni, takže se obracím znovu na zpravodaje. Pane předsedo, já jsem nevyužil svou řečnickou dobu. Já jsem souhlasil s tím, co říkal pan Fox. Když vezmete křeslo Maďarsku, nebude to nezbytně znamenat, že je to nespravedlivé vůči Švédsku, nebo ne? Já jsem měl pocit, pan Fox měl pocit, že tady kolegyně to neříkala správně. Můžete se k tomu vrátit? Děkuji. Já jsem upozornila na tuto věc. Pokud se podíváte na počet obyvatel Maďarska a Švédska, tak zjistíte, že je tu rozdíl pouze půl milionu obyvatel. To znamená, že Maďarsko a Švédsko mají poměrně podobný, skoro stejný počet obyvatel. A v tuto chvíli je to tak, že Maďarsko má 22 poslanců a Švédsko pouze 20. Přestože rozdíl v počtu obyvatel je skutečně malý poměr mezi Švédskem a Rakouskem vypadá tak, že je tu rozdíl jednoho milionu obyvatel, to znamená, že e, ve Švédsku žije o milion obyvatel více a e, proto tedy počet poslanců 20 k 19. Pokud e, to uděláme tak, jak navrhují pánové zpravodaji, zpravodajové, tak se poměr mezi Švédskem a Maďarskem vyrovná, ale naopak vztah mezi Maďarskem a Švédskem se nesrovná. To znamená, že tady bude, eh, nebude proporcionální počet poslanců. A proto si myslím, že nejspravedlivější by bylo, kdyby Maďarsko přišlo o dva poslanci podle principu degresivní proporcionality, ale to zase odporuje zásadě, kterou navrhli oba zpravodajové. To znamená, že já jsem říkala, že vztah mezi Švédskem a Maďarskem by byl nespravedlivý a je to problém, který eh, je nyní tedy mezi Maďarskem a Švédskem a ten problém, ta eh, nespravedlnost by se eh, přesunula na Rakousko. Byla by tu taková relativní nespravedlnost která by se týkala Rakouska. A kromě toho by to odporovalo těm zásadám, eh, které formulovali páni zpravodajové. Dobře, nyní mají, máte možnost odpovědět. Pane Čarkovský, pane Gualtieri, prosím, máte slovo. <clears throat> Well, thank you very much. Mnohokrát děkuji za všechny připomínky. Pokud o kompromisní návrhy, my, je, my jsme je dokončili před dvěma hodinami Měli jsme je poslat, nebo sekretariát je měl poslat těsně před zasedáním výboru. Myslím, že to právě udělali, takže se omlouvám za spoždění. Pokud jde... V podstatě mám dvě poznámky. Za prvé, pokud jde o otázku Švédska a Rakouska, už jsme o tom mluvili mnohokrát. A vysvětlovali jsme to. Problém je ten, že pokud chcete, to není to správné slovo, ale správný poměr počtu obyvatel k počtu křesel, museli bychom v některých členských státech ubrat víc než jedno křeslo. A my jsme ukázali ten první krok, druhý krok a tak dále. Takže když se podíváte na náš logický postup, na to myšlenkovou posloupnost, chci také připomenout, že tří jsme brali státy po klastrech a dospěli jsme k tomuto závěru, ale je pravda, že když se podíváme jenom na tu poslední tabulku a vezmeme si poměr počtu obyvatel k počtu křesel, dalo by se pak udělat to, že místo Švédska tam dáme Rakousko. Ne, ta, s těmi čísly jsme nic nedělali, protože jsme nechtěli spochybnit tu celkovou logiku. Nicméně uvidíme, jak to dopadne s pozměňovacím návrhem, který byl předložen protože pokud vidím, má podporu určitých kolegů a také politických stran, takže prostě o tom budeme muset hlasovat. Protože, jak říkám, je tady jedna logika, když to uděláte postupně na základě jednotlivých kroků a bez těch klastrů. A pak je tady ta druhá logika. Když se podíváte jenom na tu poslední tabulku, a je pravda, že spousta lidí se podívá jenom na tu poslední tabulku, takže nejprve o tom musí rozhodnout náš výbor, musíme hlasovat a potom plenárka. A poslední věc, pokud je o matematické vzorce, Všichni se shodneme na tom, že potřebujeme trvalý, transparentní systém, trvalé transparentní řešení tohoto problému. A všichni se shodneme na tom, že to je možné pouze tehdy, když budeme mít na stole i postoj ostatních institucí. A kdybychom teď měli rozhodnout do budoucna, jestli bychom měli využít matematický vzorec a jaký vzorec by to měl být, obávám se, že pak bychom nedospěli ke shodě. Připomínám kolegům, že já jsem byl jediný člen tohoto výboru, kromě organizátoru konference v Cambridge, který se zúčastnil, byl tam Andrew Duff. Ale problém je ten, že kdybychom měli rozhodnout, že se to má dělat na základě vzorce, pak o tom můžeme rozhodnout jenom tehdy, když rozhodneme i o ostatních institucionálních otázkách. Bychom teď měli říct, že to má být matematický vzorec a musí to být tento a ne jiný vzorec, pak nebudeme mít koncensus. Takže bez ohledu na můj osobní názor jsme to do textu z tohoto důvodu nedali. To neznamená, že nesouhlasíme s tím, že bychom měli mít trvalé řešení, že by to bylo mnohem lepší než nějaké handrkování a podobně a že bychom na tom byli mnohem lépe. Ale zdá se, že toto teď na stole není a proto jsme to nedali do žádného z našich kompromisních řešení. Ale až tuto otázku budeme později řešit, a já doufám, že se řešit bude, až ji bude řešit někdo jiný, pak samozřejmě takovéto skvělé řešení, které jsme mnohokrát studovali, podpoříme. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji. Doufám, že kompromisní pozměňovací návrhy, které jsme připravili, budou dobrým východiskem pro kompromis se stínovými zpravodaji, se kterými si sedneme hned po zasedání tohoto výboru. Děkuji. Chcete něco doplnit? Ano, děkuji. Chci jen všechny informovat o tom, že za prvé stínoví zpravodajové se sejdou v této místnosti takže můžeme projednat kompromisní návrhy podrobně. My jsme je sekretariátu poslali. Teď jsme vám je shrnuli. A já si opravdu myslím, i na základě debaty, která právě proběhla, že bude možné dosáhnout mm, v zásadě ke koncensu o kompromisních pozměňovacích návrzích. A to vyšle velice silný politický signál. Na straně bude jasné, že parlament uznává, že potřebujeme objektivní mechanismus, a že se také zavazuje k tomu, že se v tomto ohledu chopí iniciativy, ale na druhé straně, jak bylo řečeno, parlament také uznává, že k tomu nemůže dojít ve vaku. Že to musí být na pozadí obecnější revize nebo alespoň přehodnocení rovnováhy, kterou je třeba nalézt mezi jednotlivými institucemi. Mezi parlamentem a radou. Protože je zřejmé, že podle smluv demokracie v Evropské unii vychází ze zastoupení občanů a členských států. Je jasné, že by bylo velice obtížné zvolit si extrémní řešení, kdybychom měli jednu komoru složenou z občanů a druhou složenou ze států. Máme ze zjevných důvodů smíšený systém. Nicméně stejně tak jasné, že to, jak rozhodujeme, jak přidělujeme, v radě a v parlamentu, že to se dá řešit různými způsoby. Jsou možné různé přístupy a změna v jedné instituci bude mít dopad na ty ostatní nebo na tu druhou instituci. Protože je třeba zohlednit obě kritéria v radě i v parlamentu současně. Zastoupení státu a zastoupení občanů. Ve smlouvě je symetrie. Je jasnější, o čem může rozhodovat rada ale koncepce degresivní proporcionality pro parlament, jak všichni víme, může být uplatněna úplně jinak na základě jiných matematických vzorců, přičem všechny ty vzorce jsou platné. Takže já myslím, že ke koncensu dospějeme a myslím také, že dáme jasně najevo, že chceme reformovat smlouvy. Pokud je o ta čísla, samozřejmě situace Švédska a Rakouska je dosti specifická. Řeknu to takto. Dívali jsme se i na další pozměňovací návrhy, které by mohly návrh rozmělnit. Je to tedy vlastně klíčové hlasování, nicméně my si myslíme, že tento klíčový návrh si můžeme nemusíme ponechat, ale jsme si vědomi toho, že jsou tady argumenty na podporu obou možností na obou stranách. A proto nemáme pocit, že bychom měli ustoupit od našeho návrhu, nicméně chápeme ty, kdo se domnívají, že by bylo logické otočit tu oběť, abych tak řekl, mezi Švédskem a Rakouskem. Chápeme, že je možné zdůvodnit i tuto variantu, ale musíte pochopit dvě věci. Za prvé, přerozdělení křesel došlo, zvolili jsme si jednodušší přístup, to, že budeme přidávat spíš než ubírat. A ten rozdíl dvou křesel mezi švédským a maďarským už tam byl dřív, to jsme si nevymysleli. Ten rozdíl už tam byl. Tento parlament rozhodl velkou většinou o přidělení křesel a z toho vyplnul ten rozdíl dvou křesel. To nebylo povinné, dalo se říct, že Švédsko dostane tři nebo čtyři, nebo že tři nebo čtyři dostanou jiné země. Takže, jak zdůraznila řada lidí, Znamená to, že lidé mají pocit, že náš návrh je nespravedlivý, nicméně vycházíme z něčeho, co už existuje. Jistě, můžeme to upravit, ale co se nás týče, na základě logiky, kterou jsme uplatňovali my, by bylo logičtější upravit to tak, že ubereme jedno křeslo Maďarsku, jako jsme to udělali v tom našem prvním kroku. Ale my jsme se rozhodli, že to nebudeme dělat na základě známého principu, že nikdo nezíská nebo nikdo nepřijde o víc než jedno křeslo. Takže toto eh, řešení vychází z určité logiky, ale stejně tak platí, že to tady se dá říct o opaku. Takže co se nás týče, to není žádná červená linka. Uvidíme, jaký bude většinový názor mezi členy tohoto výboru. A já myslím, že bez ohledu na výsledek, návrh, který zajde z našeho výboru, jistě bude návrh, který alespoň v co největší možné míře, protože dokonale to není, aby jsme si toho vědomi, ale je to realistický návrh a my doufáme, že bude přijatelný, bude udržitelný a domníváme se, že v tomto parlamentu bychom měli mít v zásadě koncensus a pokud to tak bude, rada snad pak přistoupí na tento návrh, protože si bude vědoma toho, že budou volby podle smluv, ale také bude Evropské unie přistupovat Chorvatsko. Pane Dafe. Já bych chtěl něco zmínit k jedné důležité věci. A nechci být tady puntičkář, ale Roberto říká, že tento parlament schválil současné složení sněmovny. To není pravda. Přidělování křesel vzešlo z té dohody o Lisabonské smlouvě. A v této věci jsme neměli žádné slovo. V podstatě jako jeden ze tří zástupců parlamentu při vyjednáváních o smlouvě s panem Brokem a baronem Krispem jsme Všichni tři byli proti současnému přidělování křesel z několika důvodů. Takže tentokrát máme poprvé pravomoc nějakým způsobem ovlivnit naše vlastní složení. A já jsem si jistý, že díky tomuto výboru a našim spoluspravodajům se nám to podaří. A poslední věc. Začínám litovat pádu Rakousko-Uherska. Tím by se ten problém navždy vyřešil. Pane předsedo, bych chtěl krátce reagovat na to, co říkal Andrew. Jistě, parlament neschválil, neschválil to v té formě, v jaké to budeme schvalovat teď. Neschválili to složení parlamentu, protože Lisabonská slova neexistovala. Takže tento postup neproběhl, ale na základě jiného celkového čísla 750 parlament schválil zprávu Severin Lamasur, ve které se navrhovalo, že se doplní křesla a ta doplňková křesla se rozdělí mezi určité členské státy s tím, že tam zůstane ten rozdíl dvou křesel mezi Švédskem a Maďarskem. Tento parlament nebo parlament v předchozím funkčním období to odhlasoval. A to znamená, že parlament schválil složení. Ne na základě toho postupu s konsen, konsensu, ale byl to jiný postup. To proběhlo. Point of order, I mean, judging from my family. Jenom technická poznámka. Byl bych eh, také občanem eh, eh, Rakousko-Uherské monarchie, pokud se na to podívám doslova z rodinné historie. Takže v tom případě můžeme ukončit toto zasedání a a začneme zítra 10.15, nicméně Zůstáváme do 7 hodin na zkuzi koordinátorů. Zůstávají po, eh, po zestínový zpravodavé, promiňte, takže zítra ráno koordinátoři.